Se prendiamo posto, cominciamo, grazie. Takže bychom mohli začít, poprosím. Allora, l'approvazione, buongiorno. Takže dobrý den, dámy a pánové. Nej, začneme schválením pořadu jednání. Obdrželi jste návrh pořadu jednání 27. října. Takže su internet ad eccezione della parte takže e, upozorňuji vás, že tato e, schůze je přenášena, kromě části, která se e, týká hlasování. Takže Nejprve se budeme věnovat nejdůležitějšímu bodu dnešního pořadu jednání a to předložení výroční zprávy Evropského účetního dvora za rozpočtový rok 2009 kterou nám předloží předseda účetního dvora pan Vittore Manuel da Silva Caldeira, kterého zde tímto zdravím. Než mu předám slovo, tak bych rád pozdravil předsedy ostatních výborů, všechny kolegy, zástupce účetního dvora. Chtěl bych vás upozornit, že to je nejdůležitější debata eh, z činnosti našeho výboru, protože máme příležitost a privilegium vyslechnout prezentaci práce jedné z nejdůležitějších institucí Evropské unie, a to Evropského účetního dvora předseda nám sdělí, jak se využívají prostředky Evropské unie nejen v rámci institucí, ale také na úrovni jednotlivých členských států. Tu zprávu jsem si již velmi pozorně přečetl. A Domnívám se, že skutečně umožňuje vysvětlit hodně bodů, ale nebudu předjímat. Nejprve si vyslechneme pana předsedu, je to technická práce, která nás čeká na velmi vysoké úrovni, která nám potom také umožní vyjádřit naše stanoviska pozitivní, hrát tedy skutečně naši roli a podívat se, jakým způsobem je možné zlepšit situaci ohledně využití evropských finančních prostředků tak, aby toto využití bylo co nejefektivnější a co nejtransparentnější abychom se vyhnuli nesrovnalostem, o kterých se také nedávno hovořilo a o kterých také uslyšíme. A s tím cílem, abychom se vyhnuli jakýmkoliv podvodům, takže dávám slovo panu Kaldejrovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je to pro mě veliká čest, že mohu vašemu výboru dnes prezentovat výroční zprávu Evropského účetního dvora o provádění rozpočtu a výroční zprávu o evropských rozvojových fondech za finanční rok 2009. Je před námi teď příležitost pro závažné reformy. Lisabonská smlouva zahájila tento proces už v roce 2009 a návrh přepracovaného znění eh, nařízení o rozpočtových pravidlech. Toto dále rozvíjí, ale příští rok tady rozhodne o tom, jak bude finanční řízení v Evropské unii vypadat ještě po dlouhou dobu v budoucnosti. Nejdříve bych vám chtěl prezentovat ty čtyři hlavní sdělení, která vyplývají z výroční zprávy za loňský rok. A potom také vzpomen, bych rád vzpomněl eh, základní závěry nedávných stanovisek našeho dvora, která jsou nejrelevantnější pro tento proces reform. To hlavní sdělení se především týkají eh, spolehlivosti těchto eh, finančních výkazů, eh, jejich správnost, porovnání výsledku za loňský rok s těmi předchozími a také oprava chyb. Pokud jde o finanční výkazy, tak závěrem účetního dvora je takový, že e, tyto výkazy skutečně představují skutečné, odráží skutečnou situaci, pokud jde o finanční transakce a toky peněz. Toto je už vlastně třetí rok po sobě, kdy účetní dvůr došel k závěru, že nedošlo k žádným závažným problémům v těchto finančních výkazech a že jsou spolehlivé. Nicméně Toto neznamená, že neexistuje žádné riziko možných pochybení v budoucnosti. Nadále je ještě možné samozřejmě dále zlepšovat eh, vedení finančních záznamů především některých generálních ředitelství, především pokud jde o předběžné financování a také eh, účtovací postupy na konci roku katov. Pokud jde o eh, zákonnost a správnost, potom účetní dvor došel k závěru, že pokud jde o příjmy, nedošlo k žádným závažným problémům, stejně jako v loňských minulých letech, a že tedy způsoby účtování byly správné. Nicméně, a to je hlavní druhé tedy sdělení, které vám chci sdělit, je, že platby z rozpočtu jsou nadále často, eh, tam často dochází k chybám, se dvěma výjimkami. Za prvé správní výdaje, kde tento systém už po mnoho let skutečně odpovídá pravidlům nařízení a za druhé hospodářské a finanční záležitosti. Ve všech obla- ostatních oblastech výdajů nebo oblasti politik zjistil Evropský účetní dvůr, že dochází nadále k problémům. Pokud jde o eh, zemědělství a přírodní zdroje, tam, jsou, tam je chybovost asi 2 až 5 A je to tedy vyšší údaj než v minulosti. Nicméně tento výsledek je konsistentní s, s hodnocením účetního dvora v předchozích letech a sice, že tento systém je pouze částečně efektivní. Především to dochází k eh, příliš vysokému uvádění eh, tady způsobilých výdajů příjemci podpory. Je možné tuto, tuto chybu snížit zlepšování kvality informací v databázích a e, výpočtu, zlepšení výpočtu e, plateb a také zlepšení pravidel pro využití půdy a její zprávu. Soudržnost, to je druhá, druhá největší skupina politik, která v podstatě představuje téměř třetinu rozpočtu, je jedinou oblastí rozpočtu, kde obhladovaná chybovost je přes 5 Asi tři čtvrtiny z této odhadované chybovosti se týkají závažných selhání vnitrostátních úřadů, eh, které nejsou schopny správně aplikovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Zbytek většinou se týká eh, vyplácení nespůsob, uhrazování nespůsobilých nákladů a Účetní dvůr také odhaduje, že téměř třetina chyb zjištěných v těchto platbách se dala zjistit a opravit ze strany členských států ještě předtím, než tyto výdaje byly uh, uplatňovány Evropské komisi. To tady ukázaly výsledky auditu. Celkově účetní dvůr dochází k závěru, že systém v oblasti politiky soudržnosti je pouze část je ta částečně efektivní a e, nabízí následující doporučení komise. Za prvé, e, podporovat vnitrostátní orgány v tom, aby nadále používali korektivní postupy ještě předtím, než budou uplatňovat výdaje. Za druhé, e, jestliže jsou odhaleny nespůsobilé výdaje, potom e, nemají být e, nahrazovány novými výdaji, které jsou, by byly způsobilé. Za třetí, Komise by měla využívat svoji dohledovou dozorčí roli, aby zajistila dobré fungování těchto řídících a kontrolních systémů pro období 2007 až 2013 a za čtvrté, že by měla úzce, tedy podrobně monitorovat, jak členské státy aplikují směrnice Evropské unie, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o e, výzkum, energetiku a dopravu. Tam také je systém pouze částečně efektivní eh, v roce 2008. Eh, stejně jako v roce 2008 účetní dvůr odhaduje, že chybovost byla 2 až 5 Většinou jsou to opět přílišné eh, náklady na personální stroje a nepřímé náklady. Pokud jde o oblast politiky, vnější zahraniční pomoc, rozvoj a rozšíření. Tam také situace je podobná jako loni, pouze eh, také tam dochází k zásadním problémům a pouze částečně je kontrola efektivní. Eh, chybovost je opět mezi dvěma až pěti procenty. Většinou to opět je problém s způsobilostí nákladů, přestože účetní budu šlo také k závěru, že částečně se to týká zadávání veřejných zakázek. I zde účetní dvůr doporučuje komisi několik zlepšení, především pokud jde o zlepšení kvality vnitřních systémů kontroly. Zahraniční pomoc je také poskytována agenturou Europe Aid prostřednictvím evropských rozvojových fondů. E, na ty vydává účetní dvůr zvláštní výroční zprávu za rok 2009. Účetní dvůr tam poskytuje e, jasné stanovisko ohledně spolehlivosti těchto výka- finančních výkazů a systému účtování. Nicméně opět bychom museli říct, že systém je pouze částečně efektivní. V neposlední řadě, pokud jde o oblast vzdělávání a občanství, tam účetní dvor došel k závěru, že systémy komise opět nedokázaly zjistit uh, velký počet zásadních chyb a ty zůstaly tedy neopraveny těchto programech a to se týká tady projektu z předchozího programovacího období, které se uzavřelo v roce 2009. Po analýze eh, těchto výsledků dojdeme k závěru, že tady nejza, eh, k nejvýznamnější změna došlo v oblasti soudržnosti. Nejpravděpodobnější chybou při výdajích v oblasti soudržnosti ty nejpravděpodobnější chyby byly nižší a odhad je eh, mnohem nižší těch chybovostí než v minulových, minulých letech. Nicméně je třeba upozornit předtím, než uzavřeme, eh, že toto je skutečně trend. Je třeba upozornit, že vzhledem k tomu, že se mění výdajové eh, systémy, je možné, že se ta chybovost takto změnila a že rok 2009 se takto lišil od roku 2008. Ale snížení eh, chybovosti u soudržnosti, fondu soudržnosti veřejnosti byl skutečně eh, výrazný, byl skutečně výrazné eh, eh, Naproti tomu došlo k zvýšení chybovosti u zemědělství. Celková chybovost je v roce 2009 je nižší než v roce 2008 a potvrzuje se tedy ten trend, který se již ukázal minulý rok. Ale nemáme jistotu, nemáme záruku, že tento trend snižující se chybovosti bude pokračovat. Jak říkám, systémy jsou jenom částečně účinné ve všech eh, oblastech politiky s výjimkou správních výdajů, kde chybovost není. Zároveň bychom si eh, měli uvědomit, jaká je eh, Nevidíš to tady někde? Já jsem se, aha, e, jaká je e, e, povaha řízení a kontrolních mechanismů. Chyby v plat, ve výplatách v roce 2009 jsou zjištěny a opravovány v následujících letech děkuji, díky provádění víceletého opravného mechanismu třeba, že komise eh, postoupila pozitivně v roce 2009 a navýšila a zlepšila informace, co se týče oprav eh, v účetnictví. Tato informace není zcela spolehlivá, protože v oblastech, jako jsou kohesní fondy, eh, existují určitá slabá místa na úrovni členských států, aby oprávky vlastně nebo opravy komisi sdělovaly. Navíc většinou se jedná o finanční dopravy, které jsou eh, uvalované na členské státy komisí kvůli eh, slabostem systému. Eh, <clears throat> tato, tyto opravy jsou skutečně zlepšují ten systém a zlepšují účetnictví, ale neopravují ty chyby, které zjišťuje náš účetní dvůr a které se týkají neoprávněných nároků či výplat. Uh, Eh, účetní dvůr doporučuje, aby členské státy zlepšily systém vykazování těchto oprav a aby komise zvážila vylepšení <clears throat> pokynů finančního výkaznictví, aby bylo zajištěno, že relevantní informace jsou řádně poskytovány, e, co se týče těchto víceletých korekčních mechanismů. A tím se dostávám k poslednímu klíčovému e, poselství naší výroční zprávy. Komise zlepšila informace, které poskytuje, co se e, týče nápravy nesprávně vyplacených částek a dalších dalších náprav. Tato informace ještě není však spolehlivá a e, údaje komise, co se týče těchto oprav, ne, se nedají spolehlivě srovnat, porovnat s tím, jakou my odhadujeme e, chybovost. Máme celou řadu iniciativ, které jsou příležitostí zlepšit finanční eh, řízení Evropské unie. Komise již předložila eh, návrh přepracovaného finančního nařízení a eh, zveřejnila revidovaný rozpočet. Ten revidovaný rozpočet bude mm, předpokládat, že v roce 2001 bude předložen návrh nařízení víceletého rámce a rozhodnutí o vlastních zdrojů a legislativní návrhy k politikám a programům, které se týkají hlavních oblastí výdajů v následujícím programovém období. Hlavním eh, vzkazem či poselstvím tohoto, eh, této výroční zprávy potvrzuje eh, závěry a doporučení účetního dvora, které byly vysloveny ve stanovisku na začátku roku, kde jsme hovořili o klíčových rizicích a výzvách. To, co jsme řekli tam, platí i dnes. Za prvé, Eh, chybovost je stále dosti vysoká, alespoň v některých částech evropských rozpočtu, zejména v kohezních fondech. Za druhé, chyby eh, se vyskytují zejména v souvislosti s neoprávněnými nároky na výplaty a eh, v souvislosti s chybami v výběrových řízeních. Eh, existují dva způsoby, jak zlepšit a napravit tuto situaci. Za prvé lepší systém řízení, zejména eh, eh, zlepšení finančních oprav a oprávek a zjednodušení pravidel a nařízení. A za čtvrté, účetní dvůr zjistil celou řadu problémů ve zvláštních zprávách k jednotlivým výdajovým programům. A k tomu by bylo třeba přijmout eh, eh, soubor zásad při eh, revidování programů výdajů. Za prvé, a to tím, že bychom se ptali, bude zde určitá evropská přidaná hodnota. Jsou cíle jasné a realistické. Je ten program tak jednoduchý, jak je jenom možné. A nakonec je zde jasné vymezení odpovědností. <clears throat> Stručně řečeno, zlepšení kvality výdajů by se mělo stát velkou prioritou. Zjednodušení legislativního rámce a zavedení účinnějších kontrolních mechanismů cí, e, e, s cílem snížit e, chybovost či riziko chyb by mělo tomuto cíli na pomoci. Přepracované finanční nařízení, který bylo nedá, které bylo na, nedávno, stanovisko k tomu bylo předáno Evropskému parlamentu, obsahuje celou řadu návrhů, které které jdou tímto eh, směrem eh, z <clears throat> Zjednodušení sektorální legislativy je eh, také důležitou cestou k tomu, abychom mohli zlepšit naše plnění či výkony. Při přípravě návrhu sektorální eh, legislativy, kde eh, eh, dvůr má určitá doporučení a tato doporučení jsou relevantní. Jsou to pravidla způsobilosti, která se týkají podmínek pro vyplácení Eh, kontroly a auditních postupů. Pane předsedo, eh, dámy a pánové poslanci, zajištění toho, aby fondy byly, eh, aby finance evropských daňových poplatníků byly co nejlépe vynaloženy, představuje odpovědnost Eh, odpovědnost pro členské státy, pro eh, komisi, členské komise eh, při návrzích legislativy a členské státy při řízení takové té každodenní agendy, která se týká asi 80 evropských rozpočtů. Klade to také odpovědnost na radu a také na parlament, který je hlavním zákonodárcem v oblasti absolutérii. <coughs> Evropský účetní dvůr je připraven hrát svou důležitou úlohu při dohlížení na to, jakým způsobem jsou evropské fondy vynakládány eh, a jednou z cest, jak toto činit, je předkládání těchto eh, výročních zpráv. Děkuji za pozornost. Pa, děku, srdečně vám děkuji, pane předsedo. za a tímto vlastně oteví, zahajuji diskusy o postupu vedoucímu k udělení absolutoria. Než dám slovo panu Markakisovi, který je zpravodajem za náš výbor, tak bych rád dal slovo panu komisaři Šebetovi. Prosím. Vážený pane předsedo Caldero, vážený pane předsedo tohoto výboru, vážený pane zpravodaji, vážení členové výboru, a také účetního dvoru. Tato zpráva je výsledkem dlouhého dobrého dialogu mezi tedy auditory, účetním dvorem a těmi, kteří jsou aditováni. Já bych chtěl všem poděkovat za především představitelům Soudního dvora za vynikající spolupráci. Výroční zpráva Soudního dvora eh, Účetního dvora obsahuje řadu doporučení a návrhů ve všech oblastech politiky. Je to nejenom velice profesionální zhodnocení výkonu a toho, jak se vedou všichni aktéři, ale také je to poučením pro komisi a může se z toho tady poučit pro tvorbu budoucích politik a pro to, aby se všechny, všechna tato doporučení odrazila v budoucích rozpočtech. Jsem velice rád, že, soudní, že účetní dvůr eh, také došel k závěru, že došlo k velkému pokroku. Já vidím v této zprávě spoustu pozitivních sdělení. Samozřejmě tam také kritika a samozřejmě je Eh, závazkem pro celou komisi a mě osobně, abychom se zřídili všemi těmito doporučeními, která nám předal účetní dvůr. Dovolte, abych reagoval na hlavní sdělení v této zprávě, která jsou klíčová pro hodnocení komise eh, své vlastní činnosti a hodnocení toho, jak komise na sebe bere zodpovědnost za řízení evropského rozpočtu. Za prvé, závěrka eh, za, za třetí rok po sobě, kdy tady jsme obdrželi pozitivní stanovisko účetního dvora. Účetní dvůr došel k závěru, že finanční výkazy Evropské unie poskytují správné, spolehlivé údaje a že tedy můžeme dojít k závěru, že naše reforma účetnictví přinesla své ovoce. Pokud jde o rok 2009, bylo zpracováno více informací o finančních korekcích, tak jak váš výbor požadoval na základě doporučení účetního dvoru. Nicméně zpráva také správně zdůrazně několik slabých oblastí. Za prvé předběžné financování, kvalitu údajů některých místních systémů, regionálních systémů. Toto tady samozřejmě nemá vliv na pozitivní stanovisko účetního dvora, nicméně komise je rozhodnuta skutečně se zabývat těmito problémy a nadále zlepšovat svoje každodenní účetní postupy. K tomuto tématu bych chtěl také zmínit některé, některé uh, hlavní údaje z účetních výkazů. Za rok 2009 byl přebytek 2,25 eh, eh, miliard eur Eh, a to především k úsporám v řadě oblastí, především Evropského sociálního fondu. Pokud se podíváme na rozvahu, vidíme na zvýšené, vidíme zvýšené údaje, pokud jde o úvěry 7,2 miliard. To především se týká úvěru za rok 2009. Jsou to operace back-to-back, které nemají žádný dopad na uh, hospoda- výsledky hospodaření, pokud je o čistá aktiva. Dále se zůstalo ke zvýšení o 9,5 miliard eur, především pokud jde o strukturální fondy za eh, období 2007 až 2013. Před celkové předběžné financování je nyní 48,8 miliardy eur. Pohledávky o něco klesly, asi 37,2 miliard eur především eh, k odha- vzhledem k odhadovaným růstu odměn a platu. Jsem velice rád, že pokud jde o celkovou chybovost, pokračuje nadále pozitivní trend ke snižování chybovosti. Jak řekl pan předseda už dříve, pokud jde o rozpočtové závazky a celkové eh, finance, správní výdaje, ERDF a tak dále, všechny jsou správné a spolehlivé ve všech zásadních oblastech. Také je zde pozitivní trend, pokud jde o snižování počtu chyb, které odhalil účetní dvoru, pokud jde o dopravu, energetiku, tak dále. Pokud jde o zemědělství, tam je chybovost asi 2% a rizika identifikovaná účetním dvorem, eh, těch jsme si vědomi a komise se jimi zabývá. Jsou adekvátně pokryty eh, postupem pro hodnocení a kontrolu výdajů, které si nárokují příjemci. Jak víte, minulý pátek se komise rozhodla požadovat vrácení 578,5 milionu eur které už byly vynaloženy nesprávně ve členských státech. Pokud jde o ostatní oblasti politiky, tak tam komise dochází k závěru, že chybovost, pokud jde o vzdělávání například, je také, tam je chybovost také okolo 5%, a pokud jde o rozvoj, vnější pomoc a e, rozšiřování, tam je také chybovost nadále mezi 2 až 5%. Poprvé v celé historii účetní dvor došel k závěru, že nejpravděpodobnější chybovost pokud jde o celý rozpočet, je mezi dvěma a pěti procenty. To znamená, že více než 95 celých, celkových plateb je prosto chyb. A to asi budete se mnou souhlasit, že toto je pozitivní znamení, že se zdá, že naše úsilí v oblasti dalšího zlepšování kontroly jsou účinná. Tento pozitivní eh, výsledek jsme dosáhli především v pomocí snížení chybovosti v oblasti politiky soudržnosti tady přinesl své výsledky důkladnější kontrolní postup a také za pozastavování pladeb, pokud byly identifikovány problémy. Také je to výsledek účinnosti celkového důkladného hodnotícího systému, které, který neumožňuje úhradu eh, procesních eh, částek, dokud nejsou výdaje eh, nárokované ze strany členských států schváleny komisí. Pan předseda také uh, zmínil, že to není žádná záruka do budoucna. Tam chci ujistit pana předsedu, že se budeme nadále snažit. Pokud jde o období 2007 až 2013, tak tam účetní důvod došel k závěru, že naše postupy jsou účinnější než v minulosti a daří se nám tedy rok od roku snižovat chybovost dále. Účetní dvůr také zdůrazňuje nutnost mít spolehlivé informace o finančních korekcích a získávání zpětnému získávání částek. Pokud jde o tyto informace, tam, ta se, tam se kvalita také zlepšila. Celkové eh, zvýšení částek eh, neoprávně nevyplacených, to je další znak toho, jak se komise tímto tématem zabývá. Opravky. Souhlasím ale s účetním dvorem, když říká, že existují dále slabá místa ve systémech řady členských států a v jejich vykazování Evropské komise a pokud jde o e, získávání neopravněně vyplacených částek od konečných příjemců. Podle mého názoru cesta vpřed spočítá v vytváření efektivnějších, účinnějších kontrolních mechanismů, také ke zlepšení a větší jasnosti pravidel pro způsobilost nákladů a také zlepšení kvality a spolehlivosti informací, které poskytují členské státy, pokud jde o finanční korekce a neoprávněné získávané částky. Toto je jenom jeden prvek z posílené spolupráce a začlenění členských států a na provádění evropského rozpočtu a zde nové eh, nová pravidla obsahuje článek 317 nové smlouvy o fungování Evropské unie. To ale nestačí. Jsem přesvědčen, že všichni aktéři by se měli více zaměřit na zajišťování kvality výdajů vynakládání prostředků. Kvalita programu by se neměla hodnotit jenom podle eh, pravidel na způsobilost výkladu. Především by tady mělo jít o dopady eh, aktivity na úrovni Evropské unie a o přidanou hodnotu pro naše občany a firmy proto během přípravy revize rozpočtu se spíše chceme soustředit na dopad spíše než na tyto informace, a to prostřednictvím jasných měřitelných indikátorů, tak abychom mohli dobře sledovat post, pokrok a také hodnotit dopad naší činnosti. Vážení členové výboru a také účetního dvora, musíme dále pokročit, dále zachovávat tyto pozitivní trendy a dále se snažit vyrovnávat se s všemi slabými místy, které identifikovala jak komise, tak účetní dvůr. Loni v květnu jsem vám prezentoval svůj program, pokud jde o absolutorium a boj s podvody za roky 2010 až 2014. A tam jsem zmínil klíčové strategické cíle a konkrétní kroky, které komise podnikne proto, abychom se posunuli dále na základě zprávy za rok 2009 mohu potvrdit, že toto, tento program je dále plně relevantním pro naše budoucí činnost. Závěrem mohu říct, že jsem velice rád, že výroční zpráva za rok 2009 potvrzuje, že naše úsilí skutečně přináší výsledky. A je to velice důležitý vstup pro naše další rozvažování, pokud jde o dodržování efektivnějšího účinného zpravování evropského rozpočtu, které nás bude, nám bude také vodítkem pro vypracování budoucích rozpočtů. Děkuji vám, dámy a pánové, za pozornost. Grazie, do la parola. Děkuji. Děkuji srdečně. A nyní dám slovo našemu zpravodaji panu Chace Marka Kisovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat předsedovi Evropského účetního dvora za tu vynikající prezentaci zde v našem výboru. Skutečně, jak pan předseda řekl, můžeme pozorovat pozitivní tendenci, pokud se týká snižování chybovosti obecně. Tyto, toto úsilí samozřejmě vítáme. Komisař Šemeta pokračuje v tom, co tehdy zahájil pan Kalas v této funkci a tato tendence je podzimní, to musíme uznat. Pokud se ve srovnání s předchozími eh, roky došlo k výraznému zlepšení v oblasti fondu soudržnosti, což je jeden, jedna z nejvýznamnějších kapitol výdajů, došlo k mírnému zhoršení v oblasti zemědělství naproti tomu. Nicméně to obojí nesmíme pře nadhodnocovat, to téma soudržnosti se, úzce týká všech zemí velká, jsou zde velká čísla a velké projekty v jednotlivých zemích týkající se fondu soudržnosti, ale to tam také patří vlastně k východoevropské oblasti. Takže můžeme říci, že dochází k významnému vývoji z hlediska statistiky Mohu potvrdit to, co řekl pan předseda a také pan komisař, že samozřejmě se to může zase mm, zpětně ještě změnit, takže to nesmíme přehodnocovat. Nicméně, co se týká toho zhoršení v oblasti zemědělství, tak to také nesmíme zase tomu přikládat větší váhu, než to má. Týká se to relativně malého zhoršení, změna v oblasti té, toho zeleného hospodaření a tak dále. Vedli jsme o tom ostatně diskuse. Je potřeba vést tedy intenzivní dialog mezi komisí a mezi účetním dvorem, aby se došlo ke zlepšení, takže prosím ne, dávejme tomu větší význam, než to má tomu zhoršení, ne, nadhodnocujme to. Musíme nicméně konstatovat, že samozřejmě existují ještě určité problémy spolupráce mezi členskými státy a komisí a to vlastně představuje 80 výdajů, ten sdílený, sdílené řízení, shared management, tam jsou velké problémy a zde bych rád něco doplnil, například to, že komise by se měla že vlastně zaměřit na to, kde jsou ty eh, zásadní zdroje chyb a potom také by mělo docházet k určitým sankcím. Měli bychom, jsou tam věci, které kde jsou, kde ta chybovost je, kde nebyly správné projekty, ale přesto byly dále financovány, přestože od roku 2005 už jsou nástroje k tomu uvalovat sankce, například v oblasti zemědělství, protože máme článek 17 nařízení 219, tam vlastně je možno okamž neprodleně pozastavit ty platby v tom případě, když jsou tam konstatovány jasné chyby. Uh, a toto se týká například členského státu Řecka. O to jsme ostatně dlouho diskutovali v našem výboru, že více než deset let plynuly peníze do zemědělství, přestože ty systémy sankcí nebyly nastoleny. A to jsou právě ty věci, dámy a pánové, o kterých je potřeba zásadně hovořit. A sice můžeme říci, že tendence je pozitivní, ale já si kladu otázku, proč má daňový poplatce, pro, da, poplatník, proč tedy se pokračuje touto cestou, když nějaká země hraje proti pravidlům. Já jsem uvedl jeden příklad, ale existuje jich více, tak potom máme právní prostředky k tomu a měli bychom je také využívat. Pan předseda se zmínil také o tom, že můžeme uznávat, které členské země toto jsou, ale dámy a pánové, máme tady na stole tedy účetní závěrku Evropské unie, to je zajímavé dílo a tam na straně 111 jsou uvedeny ty největší záležitosti. Tam se dá vlastně poznat, které státy musí vracet nejvíce prostředků a v roce 2009 například k těm zemím patřilo Španělsko, Řecko, Itálie a Spojené království. Uh, abych tím se jmenoval ty čtyři nejhorší a můžeme vlastně z, toho, z té kodifikované řeči také eh, provést si určité srovnání. Dámy a pánové, co se stane, když něco je špatně? Pro mě je teď zajímavé, jak bude postupovat komise a jak my s tím budeme zacházet, co s tím budeme dělat. Když zjistíme, že ty, ta chybovost vlastně není, dostatečná, když prostě dojde k nějaké chybě, tak potom existuje pravidlo 50-50, to znamená ten, který je, spáchal tu chybu, musí vlastně uhradit jen 50% a vlastně u daňový pouze 10% a těch zbylých 50% zaplatí se z národního rozpočtu, takže vlastně tím je ten daňový poplatník dvojnásobně zatěžován a to je vlastně tam protože tam jsou vlastně určité pokuty, které vlastně musí zaplatit ze státního rozpočtu a toto není přijatelné, dámy a pánové. A proto můžeme pouze k tomu říci, že tedy celková tendence je pozitivní, ale v jednotlivých případech jsou ještě opravdu problémy, o kterých musíme hovořit a musíme je vyřešit. A ono to není jen tak, že ty chyby k chybám dochází tam, kde komise a členské státy vlastně spravují ty fondy společně. Ono se vždycky říkalo, ano, komise vlastně tam jsou jen konkrétní položky, ale mohou za to také ty členské státy. Ale v konečné fázi tedy za správnost všech pladeb nese odpovědnost komise, i když k těm chybám dochází v členským státům, ale nemůžeme to brát na lehkou váhu. A potom jsou ještě horší ty oblasti chyby v oblastech, kde komise sama provádí platby, za které je přímo zodpovědná a on, on se o tom zmínil i předseda Evropského účetního dvora, to je například program pro vzdělávání, tam je 24%, vlastně čtvrtina, pokud je tato částka zatížena chybami, tak si kladu otázku, proč to nefunguje jsou to prostředky, které přímo vlastně vyplácí komise třída, třídám, školám pro vzdělávací programy a vlastně je to zatíženo takovou chybovostí, takže to zkrátka se musí vyřešit. A klademe si otázku, proč tomu tak je. Chtěl bych tedy poukázat, pane předsedo, že právě možná v souvislosti z této souvislosti také komisař Vasiliu možná měl být pozván na toto na tuto schůzi a chtěl bych dostat také vysvětlení pro co, o tom, co se děje v přímých kontaktech mezi komisí a členskými státy. Potom je zde oblast výzkum a inovace. Zde také jsou projekty, které jsou zatíženy chybovostí. Pak se dostáváme k odpovědnosti komise. Já jsem se zmínil o smlouvě a kladu si otázku, proč nadále se komise eh, vlastně tu souhrnou zprávu o činnostech eh, tedy musí podepisovat. Podle, dříve to bylo tak, že podepisovala generální ředitelství tuto zprávu a já bych chtěl rád diskutovat o tom, aby příslušný komisař Eh, za to převzal odpovědnost. Můžeme se bavit o tom, zda předseda komise sám to má dělat, nebo pane Šemeto, vy jakožto komisař odpovídající za hospodaření a za kontrolu rozpočtu, ale musí zde být určité převzetí politické odpovědnosti, protože Dříve vlastně až na dva členské státy se zde prováděl, předkládala určité národní vyrovnání, takže ty výdaje, které se vydávají ve jménem Evropské unie, musí být správné a musí se za to přebírat odpovědnost. Takže já si myslím, že ten, kdo byl zvolen, tak musí být také schopen převzít odpovědnost za to, co tedy se v demokratickém režimu dává. A když nemáme důvěru v kontrolní a dohledový systém jednotlivých členských států, tak by se měly tyto systémy dohledu zlepšit. Komise by mohla členským státům v tomto pomáhat, ale Evropský účetní dvůr také jasně uvedl ve své zprávě, to vidíme v rezime, že ty Mnohočetné systémy dohledu jsou stále zatíženy chybami, že nefungují správně a to není akceptovatelné. I přes ten příznivý trend musíme říct, se musíme podívat na to, proč to tak je. Děkuji, jsme vděční kolegyni Gresle za to, že vlastně představila takovýto dohledový systém na, německé e, úrovni a to bylo už pro nás zajímavé, takže jsem za to paní Gresle vděčný. Jak v budoucnosti můžeme záležitosti zlepšovat? Už určitou dobu diskutujeme o tom, že vlastně právní, dodržování právních předpisů je relevantní otázka, takže co se týká regulérnosti a právnosti, tak si myslím, že by se Evropský účetní dvůr měl zabývat také otázkou efektivnosti. To je vlastně program, který zde provádí komise, tak aby to bylo efektivní, zda to slouží politickým cílům. A zde musíme také skládat účty my jako poslanci, ale také jak skládat účty voličům, daňovým poplatníkům poplatníkům a je skutečně potřeba prověřit tuto efektivnost. Lisabonská smlouva nám nyní slouží jako nový, stanoví nový nástroj, tu hodnotící zprávu to je vlastně nová věc a také jsme už o tom krátce diskutovali s panem Šemetou a chtěl bych vás vyzvat, panu, pane Šemeto, abyste využíval tyto hodnotící zprávy tak, aby se skutečně hodnotily jednotlivé programy. A myslím si, že ve všech generálních ředitelstvích máte takzvané key performances, ty KPIs, tedy ukazatele výkonnosti pro každé, které musí být předloženy pro jednotlivé projekty. Já bych rád věděl a také bych vyzval parlament, aby se zabýval těmito úvahami, zda bychom ke každému, zda známe skutečně ty ta čísla ke každému programu a zda jsou splněny politické cíle, protože to je důležité. Zda ty politické cíle, o kterých se, na kterých se zde shodneme, jsou splněny a vlastně k tomu by měly případně být prostředkem také tyto hodnotící zprávy. A to tím docházím k poslednímu závěru Musíme se také pobavit o tom, zda tedy samozřejmě udělíme absolutorium nebo ne, teď je ještě příliš brzy o tom hovořit. Ale o čem musíme mluvit teď, je otázka v rámci nového systému jednání o rozpočtu, zda skutečně potřebujeme větší rozpočet. Když to bude tak jako dříve, že vlastně po 16. v řadě v sobě, po sobě že Evropský účetní dvůr uvádí, že je zatíženo chybovosti. Já jsem uvedl určité příklady, pak vyvstává otázka, zda ta komise má dostat k dispozici více finančních prostředků a proč proč ty peníze, které má k dispozici, nemůže lépe, efektivněji využít. A kdo se podívá do té zprávy, tak vidí, jak vysoké jsou ty částky, které se musí vracet. To jsou obrovské částky. A proto mohu pouze, pane předsedo Caldeiro, poukázat na stranu 12. Tam je nejdůležitější věta z vaší zprávy a ta nejdůležitější vět je, že, věta je, že podle názoru účetního dvora ta účetní závěrka je je míře zatížena chybami a že kontrolní a dohledové systémy fungují pouze částečně. To je ta ústřední věta, kterou se musíme zabývat v to, o této větě musíme jednat také s komisí a s členskými státy, když jde o navýšení případné prostředku. Já bych nechtěla, aby se po 16. po sobě opakovala zase tato věta. Nicméně bych vám chtěl, pane Caldeiro, srdečně poděkovat za vaše politické závěry. Vy jste zde uvedl mnoho důležitých pokynů, důležitých směrů, kterými se musíme zabývat a důležité je, zda ty evropské programy mají skutečně tu přidanou hodnotu, zda nemůžeme některé ty systémy ty zjednodušit. Jsem vám skutečně velmi vděčný a těším se na další dobrou spolupráci. Srdečně děkuji. Grazie. Cominciamo adesso la discussione con i colleghi. Děkuji. Nyní dávám prostor na eh, diskusi a první se hlásí pan Pás. Děkuji, pane předsedo, kolegové, pane předsedo účetního dvora. Chtěl bych poděkovat eh, účetnímu dvoru za předložení této eh, rozsáhlé a čerpávající zprávy ve srovnání s rokem 2008, a to bylo zde zmíněno, se zde hovoří o vynakládání, tedy ve srovnání s rokem 2008, ta chybovost, co se týče výdajů evropských, šla uh, dolů. Ale jedna věc, která zde zazněla z úst pana předsedy, mě dělá starosti a to je to, že se hovoří o tom, že e, informace, které se týkají e, zpětného výběru neoprávněně vyplacených prostředků, že ty informace o těchto opravách jsou nedostatečné a nespolehlivé. A také pan zpravodaj zmiňoval e, problémy, které pozorujeme opakovaně, které jsou důsledkem různých pravidel, které zmiňuje sám účetní dvůr. A myslím si, že tato oblast je oblast, kde by měla komise zapracovat. V roce, rok 2000 9 je rok, který, na který vlastně je, kdy jsme začali první v září pracovat, na rozdíl tedy od těch předchozích eh, let a doufám, že dojde k zlepšení fungování komise v této oblasti, zejména v oblasti kohezních fondů, zejména v oblasti zemědělství, ekonomika a finančnictví jsou důležité oblasti. Asi 700 milionů euro bylo eh, eh, přiděleno na tuto oblast a i tady vidíme velkou chybovost. Tady se hovoří o způsobilosti nákladů pouze ve výši 62% v oblasti veřejných zakázek dochází k porušování pravidel nastavených komisí a to platí i pro další oblasti a jsem přesvědčen, že komise, my, členské státy a e, my, parlament, bychom měli hovořit o těchto nedostacích ve, ve, ve státních zakázkách výběrových řízení nařízeních, že eh, by se toto mělo změnit. Je možné, že zde není politická vůle v některých státech. A chci se zeptat pana komisaře, jaké kroky předpokládá k, které by měly být učiněny ke zlepšení zadávání veřejných zakázek, k jejich lepší kontrole v členských státech a zejména co se týče předplateb či eh, průběžných nebo eh, prozatímních eh, plateb a jde o to, abychom měli spolehlivé informace, co se týče těch oprav a zpětně vybraných neoprávněně vyplacených prostředků. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji předsedovi Evropského účetního dvora za výklad, který byl skutečně nesmírně zajímavý. Samozřejmě bychom mohli filozofovat hodiny a hodiny a klást si otázku, zda jsou věci dobré nebo špatné, zda je to pokrok nebo zda je to spíše krok zpět. To všechno záleží na dvou věcech. Záleží to na tom výchozím bodě a také na našich očekáváních. Když se hovoří o účetnictví Evropské unie, tak je potřeba uznat, že situace je katastrofální a to už po mnoho let, jak zde v podstatě už bylo řečeno. A jakožto zástupce daňových poplatníků máme určitá očekávání. Přáli bychom si, aby věci se postupovaly kupředu ve všech oblastech, aby tedy docházelo k pokroku každý rok ve všech oblastech. A je skutečně těšující vidět, že v některých oblastech věci jdou kupředu. předu takže například pokud jde o strukturální fondy, fondy soudržnosti, tam se to vyvíjí spíše pozitivně, ale bohužel v ostatních oblastech došlo spíše ke kroku zpět, zejména pokud jde o zemědělství a přírodní zdroje. A zcela souhlasím s tím, že to nejsou možná příliš vysoká čísla, ale my bychom očekávali, že dojde k pokroku ve všech oblastech, protože je potřeba uznat, že ten výchozí bod byl skutečně velmi špatný, velmi nízko nastavená laťka. A v této souvislosti bych vám rád položil otázku. Je možné, že jsem si dobře neprostudoval všechny ty dokumenty, ale pokud srovnáváte výroční zprávu z roku 2008 a tu zprávu, kterou zde máme před sebou, a já budu teď citovat ten text v angličtině, tak tam se říká, že soud vlastně provedl určité, určitý odběr vzor, vzorku na jejich základě, uvádí, že některé částky pravděpodobně nebyly splaceny. A já ta čísla v té zprávě zprávě nějak nemohu najít. Já vím, že se jedná o základní dokument, ale rád bych věděl, proč to není uvedeno ve zprávě, kterou nyní máme před očima. A také bych se rád dotkl toho pojmu chyba nebo chybovost. Protože když se hovoří o chybách, tak alespoň v dánštině, tak to může znamenat také něco nepříliš důležitého. Ostatně říká se, každý chybuje, protože chybovat je lidské. A nejsou to vždy chyby, které pácháme úmyslně. A účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že pokud se jedná o určité podvody, úmyslné tedy podvody, tak v tomto okamžiku jde skutečně o to, že se využívají úmyslně evropské prostředky prostředky nevhodným způsobem. Já souhlasím s tou vaší definicí, ale rád bych věděl, v kolika případech byl skutečně ten úmysl spáchat podvod. Pokud si vezmeme ty příklady, které zde byly uvedeny. Například na straně 9, alespoň tedy v dánské verzi, pokud se jedná o zemědělství a přírodní zdroje, tak tam se uvádí, že se konstatovalo, že všechny členské státy systematicky špatně počítají pokud jde pokud jde tedy o výpočet ploch, těch zemědělských ploch. A uvádí se tam, že skutečně jsou určité problémy v této souvislosti s platbami. A říká se tam systematicky, že tedy systematicky členské státy uvádějí chybné údaje. Takže jedná se o chybu a nebo se jedná o podvod, o úmyslný podvod. A když bychom si vzali jiný příklad, když se jedná například o fondy soudržnosti, je to na straně 12 v dánské verzi, tak tam je zase uvedený příklad, kde se uvádí, že například máte, že jsou tam určité problémy, se s uzavíráním smluv, že v některých příkladech se fakturují určité práce, které nebyly pokryty smlouvou. Tak zase si můžeme položit otázku, zda jde o chybu, anebo zda jde o úmyslný podvod. Někdy to může být chyba, protože třeba jsou lidé, kteří neumí dobře číst. Věci nejsou vždy snadno pochopitelné, je to velmi složité, ale ono není vždy jednoduché skutečně poznat, o co se jedná a důležité je vědět, zda se jedná o chyby, anebo nebo zda se jedná o úmyslné podvody. Já tedy uvádím tyto příklady, protože když si přečteme zprávu Evropského účetního dvora, tak bychom mohli mít dojem, že v mnoha případech, když se hovoří o chybách, tak například jsou, jsou tam velmi, velmi velká chybovost v zemědělství. A já si kladu otázku, zda máte také eh, příklady, kde protože když jsou podvody, tak vlastně jako tam je vždycky úmysl přijmout více těch prostředků. Zde se hovořím o straně 32 zprávy, kde Evropský účetní dvor, uvá, dvor uvádí, že jsou pouze tři případy, ve kterých se a tedy účastnil OLAF na řešení případu podvodu. A u dvou z těchto příkladů, které jsou zde uvedeny, kdy členské státy tedy systematicky poskytovaly chybné údaje, anebo když některé osoby vlastně do účetnictví zahrnovaly některé eh, záležitosti, které nebyly, na které nebyly uzavřeny smlouvy, tak já bych se chtěl zase zeptat, zda toto patří příkladům, které byly předmětem zásahu OLAFu. A když tedy zde uvádíte tyto konkrétní případy, tak bych rád věděl, proč neuvádíte jmenovitě ty členské státy, o které jde ale jinak obecně vám děkuji za vaši zprávu a očekávám eh, další spolupráci s vámi. Děkuji. Thank you, President. Děkuji za slovo a děkuji také účetnímu dvoru za předložení výroční zprávy. Pan Caldera říká, že zlepšování v oblasti eh, fondů soudržnosti převažuje problémy, které se objevily a narostly v oblasti země, zemědělství. Podle mého názoru je to však krok zpátky, co se týče kontrolních systémů evropského financování. Já se domnívám, že ten systém selhává a že je potřeba začít od začátku. Máte za to, že implementace implementace evropského rozpočtu je skutečně v pozitivním trendu, co se týče jeho zákonnosti a případných nesrovnalostí. Vy jste zmiňoval situaci, ve které se nacházíme, co se týče střednědobé revize víceletého finančního rámce. A je tomu tak, že jsme skutečně e, uprostřed vyjednávání rozpočtu na rok 2001 a tato jednání probíhají v době silné krize Eh, ekonomické krize, která přetrvává v členských zemích. Eh, na základě vašeho stanoviska a názoru eh, k rozpočtu 2009 podpořil byste navýšení rozpočtu vzhledem k vašim informacím, tak, jak o to žádá parlament navýšení 6 nebo jakékoliv jiné navýšení. Podpořil byste jej? Vy doporučujete zjednodušování pravidel. Máte za to, že to je eh, rozumné, přiměřené, abychom při té tříleté e, revizi, aby komise omezila tuto revizu na pouze e, službu pro vnější záležitosti a neprováděla revizi celého finančního nařízení. To jsou mé otázky. Děkuji. Pan kolega Ivan. acest raport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 Není tu bohužel rumunské tlum, eh, tlumočení ani nizozemština, tedy slyším. Nejsme v tom, eh, nejsme v tom, nejsme jediní, tak to eh, mám z toho hned lepší pocit, že nejsem sám. Ale to, že nejsme sami, je skutečně potěšující zpráva. Já tedy přeložím, co jsem si tady napsala rumunsky, to přeložím do angličtiny nesouhlasím s tím, co říkal pan komisař Šemeta, že 95% pla, pladeb je bezchybných. S tím nemohu souhlasit, protože vím, přesně znám situaci u nás v Rumunsku a my všichni známe se situaci v našich jednotlivých členských zemí a shodujeme se na tom, že těch chyb je eh, velká řada, co se týče využívání evropských fondů. Je možné, že jsou to problémy a chyby, které nejsou vykazovány eh, členskými státy směrem ke komisi a myslím si, že tady je nedostatek komunikace mezi evropskou úrovní a úrovní jednotlivých států. Nejsem si jist, že ty naše vnitrostátní úřady, v mém případě v Rumunsku, skutečně hlásí správně ty chyby, které zjišťují pokud je zjistí na, národní, na vnitrostátní úrovni, že je nevykazují. A proto se domnívám, že těch 95% je, není realistické číslo, že to je číslo spíše nadhodnocené a příliš optimistické. Jako zástupce daňových poplatníků své země kladu otázku pravidla 50-50, co se týče postihu. Nesouhlasím s tím, že by stát měl tyto peníze vracet do takové míry, protože máme situace na místní úrovni, kdy eh, vlastně ten příjemce těch peněz je také stát, je to nějaká místní instituce. A to znamená, že daňový poplatník tady potom platí dvakrát do toho Evropského fondu. A že dochází k nesprávnému užití evropských fondů. To jsou mé poznámky a otázka je, jak spolehlivé jsou informace a výkazy eh, eh, z, z úrovně jednotlivých členských států a zda Evropský účetní dvůr sleduje bedlivě tyto informace ze vnitrostátní úrovně. Děkuji, pan kolega Gomajer. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zaprvé bych chtěla srdečně poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za zprávu, která nám podává velmi dobrý přehled. Nicméně samozřejmě také jsou zde ty záležitosti, o kterých se zmínil kolega Kacim Markakis, zejména tam, kde se to dohlíží na to v jednotlivých členských státech a Vykaz, některé členské státy vykazují méně chybovosti než druhé. To jsou důsledky, které také mohou plynout z této zprávy. Já bych chtěla položit následující konkrétní otázky. Za prvé, k tématu právních předpisů. Já nejsem v Evropském parlamentu dlouho, možná zjednodušení předpisů. Když o tom neustále hovoříme, tak samozřejmě zde vidím spíše osamělé individuální iniciativy, a v této souvislosti bych chtěla se zmínit o záležitosti oblasti zemědělství, zejména v oblasti zemědělství si myslím, že je velmi dobré, kdybychom mohli skutečně prověřit, zda ty chyby, které se uvádějí, skutečně existují, zda ty plochy, které se uvádějí, jsou skutečně obhospodařovány, abychom skutečně mohli reálně změřit ty, ty, ta pole, ty, ty zemědělské plochy. Například skutečně Zda se tam nepočítá třeba na těch pozemcích příliš moc těch mm, čtverečních metrů a tak dále, protože samozřejmě ten systém GPS nejsou zase úplně spolehlivé systémy. Takže zda skutečně, když se potom provádějí později po letech nějaké kontroly, tak si myslím, že je zde určitý paušál 250 nebo 200 euro. Určitá, zda by to měl být určité maximum za překročení maximální plochy a potom dochází, když se to překročí, dochází k platbám, k určitým sankcím a tak dále. A tak si myslím, zda bychom se neměli zamyslet tady nad těmi paušálními částkami, protože jsou zde ty systémy GPS, které nejsou zcela Eh, zcela spolehlivé a možná vedou k nescela správnému výpočtu těch ploch, takže zda bychom se nad tímto neměli zamyslet, protože to je právě velká část, eh, způsobuje velkou část chybovosti. V některých zemích mám na mysli skandinávské země, Rakousko, Německo, které právě tyto problémy měř, s měřením, se skutečným vykazováním těch ploch pomocí GPS. A myslím si, že takovéto chyby bychom se, bych takovýchto chyb bychom se mohli vyvarovat, kdyby se skutečně někdo pokusil reálně toto, protože někdo, kdo tady požaduje peníze, tak si myslím, že by skutečně měl provádět konkrétnější měření a k čemu by byl vlastně, když jsou tam závazky k vyplácení určitých je tedy záležitost, aby nedocházelo k těmto matematickým chybám v systémech GPS. Myslím si, že by zemědělcům to také potom ušetřilo určité eh, problémy, kdyby se to řešilo na evropské úrovni než když se ty testy nebo ta skutečné proměření provede potom po určitých letech, třeba po pěti letech a zjistí se, že tam byly problémy. Čili zda bychom se neměli také zaměřit na tu otázku těch paušálních plateb a změnit tento systém. Potom pan Šemeta se zmínil o dalších souvislostech. Eh, důle, mě trošku vadí, že ty země prověřujeme podle různých standardů, dosti různým způsobem. To považuji za problematické. Takže my neprověřujeme evropské normy, ale určité doplňkové normy, které si vytvořily samostatně jednotlivé členské státy. A potom dochází k situacím, já to znám například z mé země, kde někde je nějaké německé odborné právo, třeba pro ochranu přírodního e, dědictví nebo kulturních majetků a v jiných zemích Evropy nebo Evropské unie to samozřejmě může být jinak. Například, když se jedná o určité zemědělce a potom tři ty pozemky do určité oblasti přírodní Eh, přírodní ochrany a tak dále, tak se jedná o určité programy pro ochranu eh, kulturního a přírodního dědictví, takže to vlastně patří do jiných, ale třeba v ostatních 26 zemích je to možné, takže bychom měli měřit a hodnotit podle stejných standardů, a například, protože například v Rakousku tam zase jsou existují určité normy, které se řídí spíše evropskými standardy a ne nějaké další konkrétní normy. Takže myslím si, že bychom se měli také měřit ty země stejným metrem. Když myslím, mám na mysli Dánsko například, které má vynikající čísla pro zemědělství, ale Nemělo by to smysl, když bychom hovořili, sníží ta kvóta z 0,5 na 0,4, ale tam, kde se, se to sníží z 30 na 25 tak eh, tam je potřeba skutečně provést intenzivnější zlepšení a také ta korektura je podstatně výraznější. Například ten systém v Řecku, ten systém GPS, vlastně to trvalo téměř 12 let, než byl zavedený a kdežto například v Dánsku tehdy už se to korigovalo z 0,5 na 0,49, protože dejme tomu se zavedly ještě dokonalejší systémy. Já nechci hodnotit ty některé země negativně, ale proto vlastně by měli mít občané nároky i tam, kde vlastně ty peníze se skutečně vydávají na to, na co by se měly vydávat, aby vlastně se s nimi dobře hospodařilo a měly by ty peníze sloužit k rozvoji země, čili takže skutečně se jedná konkrétně o to, že tyto peníze musí pomáhat těm lidem, obyvatelům a jednotlivým zemím také pro jejich rozvoj. Takže na toto bychom se měli zaměřit. A potom ještě takový poslední bod. Mně leží na srdci, aby komise také skutečně eh, dbala na stejnoměrnou implementaci, což pro mě znamená, aby se v některých zemích neimplementovalo příliš mnoho a v jiných příliš málo. To by byl velmi problematický postup. U některých už třeba je to 95% nebo 100%, které jsou implementované ale a v jiných daleko méně. My si asi myslím, že toto je špatný přístup. Ano, omlouvám se. Já jsem prostě chtěla vyjádřit svůj názor a pro, když teď, když hovoříme o té výroční zprávě, ano, kolegyně, a vás každý z nás vlastně má určitou řečnickou dobu, protože vím, že by všichni asi chtěli mluvit dlouho. Ano, já já se hlásím málo kdy o slovo a tak, ale nyní bych chtěla skutečně vyjádřit svoje stanovisko, protože v rozpoč skutečně, pane předsedo, já se teď nenechám přerušit. A když, mě dát, když byste mě ještě pět minut přerušoval, tak to bude trvat ještě déle, ten můj příspěvek. Takže vlastně stejnoměrná implementace, to je velmi důležité. A teď, kdybyste mě nebyl přerušil, pane předsedo, tak už bych byla skončila. Takže považuji stejnoměrnou implementaci skutečně za důležitý bod a komise by měla s tímto udělat skutečně středobod svého zájmu. Děkuji účetnímu dvoru za úsilí vnést do toho světlo. Děkuji. Jenom bych chtěl vysvětlit velice stručně, že jsem neměl v úmyslu vás přerušovat, ale chci zajistit, aby všichni naši kolegové měli možnost se vyjádřit a bohužel tady máme prostě časové omezení, protože někteří naši kolegové budou odcházet v 11.30. Ale samozřejmě vaše otázka byla zajímavá, budete mít možnost vyslechnout si zodpovědnost, eh, pardon, zodpovězení této otázky, ale musíme prostě dát možnost všem, aby se vyjádřili. Někteří hovoří samozřejmě déle, někteří méně dlouho. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho. Já bych chtěla říct si svému rumunskému kolegovi, že tady nemáme ani bulharské tlumočení, takže skutečně nejste v tom sám. Já budu také proto hovořit anglicky. Dovolte, abych nejdříve poděkovala účetnímu dvoru za jejich práci. A Musím říct si, a to už vlastně zopakovala spousta mých kolegů, že jsme rádi, že došlo k nějakému zlepšení v těm problematickým oblastech, v problematických oblastech, jako například snížení chybovosti v oblasti fondu soudržnosti. Nicméně nevíme, jak udržitelná tahle změna je. A samozřejmě musíme toho udělat ještě mnohem více, také v oblasti zemědělství, výzkumu, energetiky, dopravy, vnější pomoci, rozšiřování a tak dále. Pokud jde tady o zlepšování účinnosti kontrolních systémů a kvalitě vynakládaných prostředků, vynakládání prostředků. A moje otázka tady je, jak si myslíte, že tu účinnost můžeme zlepšit? Tím nemyslím nutně navyšování kontroly, zvyšování kontroly, ale spíše větší kvalitě kontroly, pokud jde o vynakládání finančních prostředků. A já se velice těším na konstruktivní spolupráci v tomto parlamentu a doufám, že naše práce skutečně povede k dosažení pokroku tak, jak řekl pan předseda, abychom dosáhli lepší kontroly toho, jak se vynakládají prostředky eh, evropských daňových poplatníků. Děkuji, pan předseda. Pan Fulner. Ano, já se také pokusím hovořit stručně a opatrně tedy, protože my jsme zatím ještě neměli samozřejmě probrat si čas probrat, probrat si celý ten materiál teď, ne, takže je to možná trošku předčasné se nějak vyjadřovat. Nicméně chci zopakovat to, co je všem jasné. Ano, je tady pozitivní trend, určitý pozitivní trend, ale skutečně já mám pocit, že zdaleka není naše práce u konce. V některých oblastech existují ještě celé jasné problémy a já se sám velice těším na to, že se na ně budu moci podívat blíže, jako například ta oblast zemědělství protože tam máme stále ještě problémy, zdá se dokonce, že stále více problémů a já se ptám tady sám sebe, jestli to je náhoda, že máme stále více problémů, nebo jestli jde o skutečně závažnou změnu k horšímu. To samé vlastně se týká i rybolovu. Když si přečtete části té zprávy, které se týkají rybolovu, tak vás začne bolet hlava. Ale otázka je, jestli je to skutečně jenom statistická iluze jaksi, anebo skutečně, jestli máme důvod, aby nás z něčeho bolela hlava. Jsou tady ale i oblasti, ve kterým došlo k velkým zlepšením, jako třeba ta oblast soudržnosti. Tam máme snížení z 11 na 3 to bychom skutečně měli si gratulovat, ale z nějakého důvodu si negratulujeme, nejásáme tady. Eh, protože nejenom, že mám z toho tady radost samozřejmě, ale mám trošku eh, podezření, zda to je zase jenom taková fata morgana, jenom taková náhoda, nebo jestli skutečně je to opravdový výsledek. Eh, já nechci tady samozřejmě říkat, že ta zpráva je s takovým souhrnem jenom náhod, ale zároveň si nemůžeme být jistí, že to je všechno skutečné. Já jsem velice rád, že také pan předseda pohovořil o sankcích. A já už jsem tady šest let v tomto parlamentu a musím říct, že člověk skutečně je po určité době trochu unaven eh, těmi opakovanými jaksi eh, hříšníky, protože skutečně vidíme, že se to týká stále stejných členských států. A já si potom skutečně říkám, jak uplatňujeme ty sankce. Využíváme je skutečně účinně ty sankce, které máme k dispozici a pokud ne, tak to je právě oblast, na kterou bychom se měli letos zaměřit. Pokud právně nevyužíváme ty sankce, které máme k dispozici. A samozřejmě nechci eh, předjímat tu velice zajímavou debatu, kterou, ke, kterou, ke které jste nás tady přizvali. Nicméně já musím říct, že alespoň pro mě ta otázka dobře fungující kontroly musí mít musí také uh, mít k dispozici příslušné rozpočtové prostředky. To samé vlastně fungu- také platí pro sankce. Pokud nepoužíváte správně sankce, tak já velice obtížně bych mohl říci ano, nače- napustíme do toho rozpočtu ještě více peněz. Ona je to velice relevantní diskuse a já se velice těším, až náš výbor bude mm, mít možnost Eh, poskytnout absolutorium, ale skutečně tady musíme se ptát na ty závažné otázky, jako jestli skutečně v oblasti eh, zemědělství, rybolovu a tak dále, jestli tam jsou skutečné problémy nebo ne, a také bych se chtěla zabývat tou otázkou sankcí. Děkuji, pan kolega Kaje. Ano, vážené kolegyně, kolegové, já nevím, kolik německých řečníků ještě bylo, ale já bych chtěl mít ještě krátký příspěvek k fondům soudržnosti, na které bych se soustředil. Zaprvé bych srdečně poděkoval panu předsedovi Kaldejrovi. Skutečně to je důležitá pomoc, ta vaše zpráva pro nás výbor. Jedná se o výroční zprávu, která je velmi důležitá. Když se podívám na politiku v oblasti soudržnosti a považuji jako za pacienta, tak v minulých letech byla těžce nemocná, teď se jí už daří dobře, ale nicméně došlo k určitému kroku zpět, takže ten pacient, fond soudržnosti, a ta kontrola prostřed cesty, které musí docházet v našem výboru a potom určitě se také budeme muset ještě zabývat tématem zjednodušení protože když čtu v té zprávě účetního dvora, že dvě třetiny chyb vznikají tam, kde se jedná o zadávání veřejných zakázek, které nefungují správně. Já si pamatuju, když na jednoduché zadání jednalo se o public relations projekt a tam byl, řídilo se to předpisy, které, na které jsme museli mm, brát v potaz, tak to je samozřejmě velmi obtížná práce a potom je s tím souvisí práce ve smyslu předcházení nebo vyhýbání se chybám a to skutečně velmi důležité. Pokud jde o roli členských států, tak všichni víme, že 80% prostředků se spravuje na úrovni členských států. Víme, že většina chyb právě se vyskytuje tam. Všichni víme, že v diskusi s členskými státy se musí dbát na to, aby se ta chybovost snižovala a že jsou členské státy, kde skutečně je to velmi důležité, ale nikdo není zcela bez chyby. Vidím ve zprávě Evropského účetního dvora, že jsou členské státy, které ve kterých je to lepší, ve kterých horší a že kontrola je jen částečně účinná, nebo ty systémy dohledu. Pan komisař Šemeta řekl, že to funguje, protože je to schvalováno komisí a já si myslím, že toto se nezrcadlí ve zprávě výroční zprávy. Například, když se, se zabýval výkonností mého státu, tedy Německa, a co se týká kontrolních systémů v německé systémy, tak ty nejsou vždy bezpodmínečně zcela efektivní. A když se jedná o kapitoly, kapitolu vlastních prostředků, pak tam je ta situace ještě smutnější, protože tam, kde je, se to týká těch vlastních prostředků jako kofinancování k prostředkům Evropské unie, tak tam to také nefunguje tak úplně v pořádku. Musí, už jsme o tom ostatně diskutovali a byl předložen pracovní dokument. A potom se dostávám k pozmému poslednímu bodu. Myslím si, že bychom se společně měli zabývat otázkami eh, rozpočtu. Jsou také ve spolupráci s rozpočtovým výborem. V současné, v této chvíli je to téma to, že každý kameraman, každý každého zajímá novinářská práce, ale nás zajímá kontrola rozpočtu. To znamená, zda, ta, zda na základě politických rozhodnutí skutečně ty peníze jsou poskytovány tam, kde jsou zapotřebí a kde jsou také přiměřeně používány. Například řekněme, že třeba nestačí jet na jednom kole, ale potřebujeme dvě, ale myslím si, že se musíme vždy podívat také na to pozadí, takže také musíme vlastně členské státy se musí také starat o to, aby hospodařili s těmi prostředky Evropské unie, tak jak je hodně na základě těch smluv, které Evropská unie podepsala. Děkuji. Kolega Gerbrandy. Uh, thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo já bych chtěl poděkovat panu Kalderovi za jeho zprávu za rok 2009. Když se tak procházím rychle tu zprávu, především tu souhrnou část, tak musím říct, že se mi zdá, že se čte o něco hůře než loni. Ještě jsem se nedostal k žádnému přehledu těch eh, nedostatku, protože loni jsme viděli jasně, že tam bylo 11 eh, chyb v oblasti třeba soudržnosti, ale tu tabulku jsem tam ještě nenašel, takže možná byste mi byste nám mohl vyříci, jak se situace má. Také vidím, že se více než loni soustředíte na systémy, kontrolní systémy na místo skutečného výsledku vaší práce za loňský rok. Nicméně si myslím, že je poměrně znepokojivé, že, téměř všech, že v téměř všech oblastech neexistují dobré systémy. I když se podíváte na ty nedostatky, tak je jasné, že pokud neexistuje správně fungující systém, kontrolní systém, tak je samozřejmě velice obtížné dosáhnout správných čísel a údajů. Vy tam dáváte důraz na komplexnost těch pravidel. Já myslím, že loni jste to vyjádřili mnohem lépe, protože my teď pracujeme, ano, na novém finančním nařízení a je velice důležité, abychom my jako parlament, ale i Evropská komise dali více důrazu na komplexnost pravidel, protože já mám stále pocit, že velká část těch nedostatků právě vychází se složitosti těch pravidel spíše než z toho, že by skutečně lidé se chtěli záměrně jim vyhýbat, těm pravidlům nebo je nedodržovat. Loni jsme měli tady dobrou situaci, pokud jde o zemědělství, letos už je to bohužel opět horší. Loni jste říkali, že je situace lepší a soustředili jste se na to, že eh, oblast rozvoje byla loni špatná, takže bych vás poprosil, abyste nám řekli, jaká je situace v této oblasti letos. A dále mám otázku na vaši spolupráci s vnitrostátními účetními dvory. Já jsem slyšel, že některé tyto vnitrostátní dvory vám příliš jaksi nejsou nápomocny eh, ve vzájemné spolupráci, takže možná byste nám mohl říci něco o tom. Děkuji vám. Kolega Stajs. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl souhlasit já bych chtěl vyjádřit soustrast s panem Ivanem a s paní Ivanovou, protože ani my nemáme tlumočení. Chtěl bych samozřejmě poděkovat panu Kalderovi a ostatním za velice zajímavou prezentaci eh, této výroční zprávy. A samozřejmě jsme ještě neměli mnoho času na to, abychom ji prostudovali podrobně, ale když jsem ji tak procházel, tak si myslím, že je tam jedno hlavní sdělení a sice, že je to vlastně stejné sdělení jako v předchozích letech. Jde o to, že opět konstatujete dva důležité a závažné fakty. Je to všechno na stránkách 11 až 12, myslím, že pan Chacimarkakis to také zmínil. Za prvé jde o to, že platby za rok 2009, které jsou v těch záznamech z roku 2009, pokud jde o soudržnost, eh, výzkum, energetiku, dopravu, zemědělství, vnější pomoc, rozvoj, eh, rozšiřování, vzdělávání a občanství, tak všechny tyto oblasti jsou postiženy zásadními chybami. A druhá věc je, že dohledové a kontrolní systémy jsou pouze částečně efektivní v tom smyslu, že se jim nevždy daří skutečně odhalit všechny případy nadhodnocených a nespůsobilých nákladů. Podle mého názoru toto je hlavní sdělení, co, které vyplývá z vaší zprávy. Samozřejmě říkáte tady, že ano, v oblasti zemědělství eh, došlo k určitému malému pokroku, Tady, pardon, naopak, že došlo k určitému zhoršení situace, což je samozřejmě špatná zpráva. A v oblasti soudržnosti říkáte, že tam je to lepší, takže to je dobrá zpráva. Nicméně, já myslím, že důležitější, než dívat se na to, co se stane letos, je, abychom se skutečně zaměřili na to, že ty hlavní problémy jsou stejné. To hlavní sdělení je stejné a sice, že je závažný problém a sice, že členské státy nedělají to, co by dělat měly a že komise jim jaksi umožňuje, aby jim to prošlo. nitrostátní orgány by měly zavést nějaký účinný systém pro řízení a kontrolu a komise má za úkol to, na to dohlížet, aby se, se zajistilo, že vnitrostátní orgány skutečně činí, co činit mají. Mám tady jeden příklad. Když třeba přečtu odstavec 434, 35, pardon, tam se ilustruje toto eh, chování zcela jasně. Tam se říká, že alespoň 35 30% měl, mělo být odhaleno a mohlo být odhaleno členskými státy ještě předtím, než eh, tyto údaje nárokovaly u Evropské komise. Vážení kolegové, to je skandál a to musíme uznat. Jak dlouho ještě budeme nadále při akceptovat tu situaci, že členské státy jaksi podkopávají pověst a autoritu Evropské unie. Jak dlouho ještě budeme eh, poskytovat absolutorium komise, když účetní dvůr už celé roky nám říká, že podmínky pro udělení absolutoria se prostě nesplňují. To je ten hlavní problém tady. Skutečně to není pro legraci, že my jako Evropský parlament už celou řadu let žádáme členské státy a vnitrostátní orgány, aby poskytly prohlášení o vnitrostátních kontrolních systémech a oni to odmítají. A tam, pane Šemeto, a to hovořím přímo k vám, protože mám na vás dvě otázky. Já jsem trošku zklamán vaší činností, protože vy teď píšete také přepracované e, znění finančního nařízení, už tam také navrhujete ty ta prohlášení vnitrostátní, ale nedal, nedal jste tam to, co my jsme žádali. A sice my jsme chtěli, aby to byla prohlášení, která jsou podepsána ministrem, ne nějakými úředníky v členském státě. Protože zásadním problémem je, že členské státy prostě nedělají, co dělat mají. A pokud bychom my uložili jako povinnost finanč, ministrům financí členských států, aby to podepsali, tak by určitě nebylo tak jednoduché Eh, tam v tom prohlášení říci, že je všechno v pořádku. Takže opět vám žádáme, pomozte nám v tom, aby tyto, tato prohlášení byla skutečně povinně podepsána finančním ministrem financí v každém členském státu. A poslední věc, kterou chci říci, pane předsedo, se týká tom usnesení o absolutoriu z loňského roku. Já myslím, že bychom měli, a pan zpravodaj to samozřejmě také udělá, že skutečně ještě e, to e, proskoumáme, zjistíme, co bylo slíbeno, co nebylo učiněno, ale protože pan Šemeta je tady, tak se ho chci přímo zeptat na e, odstavec 47 v loňském absolutoriu, tam zmiňujeme dopis, který byl napsán nizozemskou a švédskou vládou, kde oni žádali komisi o pokyny ohledně toho, jaké by měly být klíčové faktory, až budou vypracovávat takovéto prohlášení, vytrostání prohlášení. A já se chci zeptat, pane Šemeto, zda komise už vydala takovéto pokyny pro ty dva členské státy, které zažádaly. A pokud ne, tak proč ne? Děkuji. Kolega Gressler. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu předsedovi a také mu říci, že se domnívám, že informace obsažené v této zprávě související v, loň, v loňských letech jste nás konfrontoval s určitou chybovostí a nyní vlastně pouze u fondu soudržnosti je ta chybovost nad 5%, takže to Potom je zde také uvedeno v poznámkách eh, s podčarou ještě informace, takže já bych chtěla také se zeptat, kde když se tam uvádí ta chybovost mezi 3 až 5 procenty, tak bych chtěla vidět také relevantnější informace. Důležité je tedy, do jaké míry se na toto musíme soustředit. A druhý bod, už dříve jste také poskytoval informacích o zůstacích v, v fondech soudržnosti, to byla důležitá informace. Teď tady máme celkový rozpočet uvedený, ale ta informace, co vlastně ty jednotlivé oblasti, jaké jsou tam zastoupeny, tak to je také důležité, co vlastně, kde vlastně skutečně dochází k těm problémům v té implementaci. A třetí bod, také v Lucembursku jsme o tom hovořili, jaká je ta kvota chybovosti na jednotlivé členské státy. Myslím si, že tato informace by pro nás byla užitečná protože eh, něco sice zde je nám prezentováno, ale bylo by potřeba tyto informace skutečně mít. Já nejsem spokojená s tím, když se musím nahlížet do 25 dokumentů a tam si ty informace vyhledávat. To není moje práce. Děkuji. Ano, děkuji. Já také nechci opakovat všechno to, co již řekli mí předřečníci. S mnoha, s mnoha věcmi souhlasím, ale nicméně bych se chtěl konkrétně vyjádřit k jednomu bodu, a to v souvislosti s komisí. Zde je uvedeno, že 40 ta, se zdvojnásobila. Toto je otázka, o které se zmínil pan komisař, tedy kde jsou hlavně ty chyby na straně úředníků Evropské unie, kteří nedělají dobře svou práci, nebo komise, která jim správně nepomohla a potom, jak vysoká je ta celková částka už se o tom hovořilo v minulých letech. A za třetí, samozřejmě bychom se zajímali o to, když se hovoří o sankcích, kdo také skutečně eh, vlastně získá ty peníze od těch jednotlivých úředníků. Děkuji, pan kolega Šaldemoze. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Měla bych malou připomínku a jednu otázku já jsem velmi ráda, když vidím tento dokument, protože když se jedná o administrativní výdaje, tak se zdá, že tam není chyba, není velká chybovost nebo velmi nízká. Takže eh, Evropský účetní dvůr se zřejmě domnívá, že kontrolní systém, který již existuje, je efektivní a to je velmi potěšující, protože jsme často kritizováni za peníze, které jsou vydávány do administrativy. A měla bych jednu otázku. Jako většina mých kolegů si kladu otázku ohledně případě fondu soudržnosti. Mohl byste nám uvést poněkud přesnější, konkrétnější údaje? Protože na jedné straně nám, se nám říká, že se skutečně jedná o velmi konkrétní, přesné případy, když hovoříme o fondech soudržnosti. Ano, s tím zcela souhlasím, ale myslím si, že musíme být také opatrní na druhé straně, protože situace se může v podstatě ze dne na den změnit. Kolega už o tom hovořil a já bych také ráda věděla, zda je to náhoda, že dochází ke snižování chyb u fondu soudržnosti, anebo je to proto, že máme kontrolní systém, který skutečně dobře funguje. Zda se skuteč, situace situace ve členských státech skutečně zlepšila, nebo zda je to spíše náhodné, protože máme nový typ projektu a nový typ regionu. Já bych ráda získala tyto informace, protože to, co jste nám řekl, nebylo zcela jasné. Děkuji. Rápida, una al una alla commissione. Já mám krátkou otázku na komisaře a také na pana předsedu Kaldejeru. Je pravda, že některé členské státy, které se objevují eh, úplně na dole na tom seznamu, a to bylo řečeno i panem zpravodajem, že to je Řecko, Itálie, Španělsko a částečně také eh, Spojené království. Ale vedle těchto objektivních údajů by mne zajímalo, zda provádíte kontrolu kontroly ve všech členských státech stejným způsobem a kde potom, jaká je nezávislost těch, kteří provádějí ty kontroly. To je velmi eh, důležité. Je důležité, aby ty kontrolní instituce byly eh, zcela nezávislé na těch, kteří, které prověřují. A na pana komisaře Šemetu, a to říkal i pan Štas, myslím si, že nastala doba, abychom měli institucionální i politické iniciativy k těm členským státům, které opakovaně již několik několik let vykazují velké nesrovnalosti ve financování, eh, zejména v oblasti veřejných zakázek, eh, v oblasti fakturace a velmi často za těmi eh, veřejnými výběrovými řízeními eh, jsou velké podvody. Takže praktická otázka, nikoli eh, teoretická, chtěl bych také konkrétní odpověď. A než dám <clears throat> slovo panu předsedovi Kaldejrovi, aby uzavřel, ale ještě nejdřív předtím pan komisař Šemeta, na kterého bylo též směrováno několik otázek. <clears throat> Děkuji, chtěl bych zdůraznit,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 postup absolutéria začíná právě nyní a poslouchám své kolegy komisaře, když hovoří o konkrétních výdajových oblastech a ty detailní otázky, co se týče těchto výdajů, mohou být směrovány právě na ty komisaře, kteří mají na starosti ty konkrétní e, oblasti. Já se pokuším, pokusím, promiňte, e, zohlednit ty podstatné věci, které v diskusi zazněly a v otázkách otázky, které padly. To, co říkal pan zpravodaj, zejména co se týče postihu a pokut. Ano, komise velmi přísně aplikuje eh, systém postihů a to se projeví i v nárůstu eh, těch objemů zpět získaných prostředků a navrácených prostředků. Eh, jenom letos v oblasti sociálních fondů bylo přijato 11 rozhodnutí o pozastavení či přerušení pladeb na konkrétním zemím, ale zde je třeba být zároveň velmi opatrný, obezřetný, protože pozastavení plateb má ještě druhou stranu mince, protože implementace daného programu nemůže fungovat, nemůže probíhat, ale my jsme se, eh, my se pokoušíme nastavit systém eh, postihů velmi přísně a to zejména v souvislosti s tím, že kvalita informací z členských zemí je taková nejistá, co se právě týče toho zpětného získání eh, problematicky vyplacených prostředků. Programy v roce 2000, 2007 až 2013. Eh, tady máme nový systém elektronických podání, co se eh, týče toho zpětného vybrání prostředků a naše představa nebo přesvědčení je takové, že v tomto programovacím období bude ta um, informace ze strany členských zemí díky tomuto elektronickému podání mnohem kvalitnější, než tomu bylo v minulosti. Co se týče pravidla 50-50, tady bych chtěl vyjasnit, že toto pravidlo je uplatňováno jako trest či postih v případě, že členský stát se sám nezhostí toho zpětného získání prostředků. To neznamená, že když to členský stát neučiní, že k tomu nemá dojít. A proto eh, žádáme toto pravidlo 50 50, ale v zásadě je členský stát povinen získat zpátky všechny prostředky neopr- neoprávněné. A toto pravidlo je spíše disciplinární eh, povahy. Nejde tady o tolik o to, jakým způsobem jsou vynakládány peníze eh, daňových poplatníků. A také pro další vyjasnění, když hovoříme o tom, že 24% ve vzdělání, 62% v oblasti ekonomie a finančnictví, že to je eh, často chyb, ale není to úroveň chyb. Eh, to znamená v oblasti vzdělávání a ta úroveň chyb nebo chybovost je těch 2 až 5 není 4 a 20, tak jak to říkal pan eh, předseda účetního dvora. To je ne, nesprávné pochopení. Je zde určitý rozdíl mezi těmi čísly, tak jak jste je zmiňoval, je ta chybovost je 2 až 5 Co se týče efektivnosti vynakládaných prostředků a těch hodnotících zpráv, tak jak to to bylo také ve vašich poznámkách, i já se těším na tu zprávu mm, hodnotící, která je velmi důležitá, protože eh, je důležité sledovat také kvalitativní plnění, efektivnost těch programů a to cestou těch KPI, eh, klíčových eh, ukazatelů výkonnosti v té rozpočtové eh, oblasti též dáváme, klademe důraz na tuto oblast, na kontrolu těch indikátorů, a děláme to na začátku při definici eh, programu u každého programovacího období a se budu snažit toto mít jasně upraveno, nastaveno v těch, v těch eh, pro konkrétních programech, aby bylo jasné, jak jsou ty programy plněny, co se týče náplně eh, kvality. Nyní téma, které zde zaznělo mnohokrát, několikrát eh, a zjednodušení, téma zjednodušení a chtěl jsem říci, že připravujeme sdělení k zjednodušení finančních pravidel pro ten následující finanční rámec. Chceme zde postupovat systematicky, aby to zjednodušení bylo systémové, ne náhodnové, náhodné a aby bylo také koordinované, aby to nebylo eh, podle jednotlivých programů, ale aby existoval celý jasný rámec a systém, systém toho, jak budeme v tom zjednodušení eh, postupovat. A když se podíváme na sdělení k revizi eh, rozpočtu, tam je jasné, že je zde velmi důležitý princip, spočívající v tom, že naším záměrem je co největší míra sektorálních nebo odvětvových pravidel, které budou přímo navázány na finanční nařízení, že tedy ta pravidla finančního nařízení by měla platit v odvětvovém nařízení plošně a pouze pokud je potřeba nějakých specifických odchylek v těch odvětvových nařízeních, pak je možno tam pro ty specifické situace přijmout určité výjimky či odchylky, ale je důležité, aby finanční nařízení platilo Eh, napříč pro, všechna, eh, pro všechny eh, oblasti vynakládání prostředků. Otázka systému řízení a dohledu v členských zemích. Myslím si, že zde je důležité stávající legislativu důsledně implementovat. Já tomu rozumím tak, že existující legislativa pro období 2007 až 2013, pro toto programovací období. Ta legislativa samotná je dobrá, kvalitní, ale je důležité, aby byla důsledně implementována, aby bylo dohlíženo na její plnění a aby byly eh, uplatňovány postihy, pokud členské státy eh, legislativu neplní, ty požadavky plynoucí z legislativy neplní. víte, že v návrhu revize finančního nařízení jsme navrhli prohlášení vnitrostátní, které zase zvýší eh, míru odpovědnosti členských států, to eh, prohlášení národní. Je zde otázka která tu byla před chvílí zmíněna, kdo by ho měl podepisovat, že by zde mělo větší váhu podpis ministra, ale naše představa je taková, že tato, toto prohlášení by mělo být podepisováno z nejvyšší manažerské úrovně a stejně to je ten princip je v komisi, to znamená generální ředitel je nejvýše postavený manažer, který podepisuje takové prohlášení nebo eh, výroční zprávu o aktivitách a ehm, tímto přejímá odpovědnost za výdaje, takže my si myslíme, že tento princip by měl být zachován a tyto prohlášení by měla, tato prohlášení by měla být podepisována na tom příslušném, na té příslušné manažerské úrovni v radě a v parlamentu se diskutuje o tom, kdo by to tedy měl eh, být a bude to na vás to rozhodnout, co bude tedy ta eh, nejpříslušnější, nejvhodnější manažerská úroveň, kdo to má podpisovat. Některé konkrétní otázky, které se týkaly, to byla konkrétní otázka, která se týkala nějakých pokynů k těm finančním prohlášením. Asi jste si všimli v mé pracovní náplni, že jsem slíbil, že to bude ještě v tomto roce tyto pokyny. Tyto pokyny se připravují a už jsou ve finální fázi přípravy a v několika týdnech budou předloženy. Otázka veřejných zakázek. Pan předseda Caldera tež zmiňoval, že veřejné zakázky jsou jednou z oblastí, kde eh, se kupí chyby, kde je většina těch chyb. A, a ta pravidla pro veřejné zakázky jsou poněkud komplikovaná a komise proto připravuje školení pro správce fondů, manažery fondů, kteří mají na starosti vedení výběrových řízení. Máme také pokyny vydané, které se týkají aplikace pravidel pro veřejná, veřejné zakázky a já osobně si myslím, že by i zde byl prostor na zjednodušení, že by se ta pravidla dala zjednodušit, ale to by eh, mělo být řešeno kolegiem hromadně. Zazněly zde pochyby, eh, co se týče čísla 95%, tedy toho, že 95% výdajů je bezchybných Eh, já jsem vycházel z těch čísel, které předkládá účetní eh, dvůr a ve zprávě, kterou máme před sebou, je, eh, že úroveň chybovosti je 2 až 5 a když to vezmeme z druhého konce, znamená to, že nejméně 95 rozpočtu je řešeno nebo nakládáno správně, bezchybně. To je, myslím, dobrý výsledek komise a to také díky přísnému eh, dohledu parlamentu a zpravodajům k jednotlivým postupům pro absolutoria. absolutoria. Ale ale neměli bychom říkat, že už je vše splněno. Říkáme jenom, že jsme učinili určitý pro pokrok a že jsou zde ještě místa, kde bychom mohli pokročit dále a společně s parlamentem eh, určitě budeme pracovat na tom, abychom zlepšili situaci v oblasti zprávy eh, evropských fondů. Děkuji za slovo a dávám slovo panu Kaldérovi eh, k závěrečným poznámkám. Otázek je hodně a máme už jenom půl hodiny. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se co nejlépe zhostit všech těch otázek a vyjádřit se všem, ke všem těm připomínkám, které zazněly. Chtěl bych poděkovat za všechna ta laskavá slova, eh, které eh, na naši zprávu eh, k naší zprávě měl pan Chacimerkakis a všichni ostatní, samozřejmě účetní dvůr. Úkolem účetního dvora je předkládat zprávy Eh, tomuto výboru, které mají skutečnou předanou vysokou hodnotu. A snažíme se o to každý den. Proto jsem trochu překvapen, že zde zazněla také připomínka, že letošní zpráva poskytuje méně informací než ta loňská. Protože já mám úplně opačný pocit. My jsme zde poskytli více údajů ke každé oblasti politiky. Ilustrovali jsme tam přesně jaké jsou, jaký je rozsah chybovosti ke každé oblasti politiky. A pokud jde o soudržnost, tak tam jsme poprvé řekli, jaká je skutečně nejpravděpodobnější chybovost. A teď nechci tady zabředávat do technické eh, debaty o tom, jaká je nejpravděpodobnější chybovost nebo nejnižší a tak dále, ale my jsme v předchozích letech vždycky hovořili o tom, že minimálně 11 výdajů v oblasti z politiky soudržnosti nemělo být proplaceno. A letos, a to ve zprávě říkáme, a někde, několik členů už to zmínilo, že říkáme, že alespoň 3% neměla být proplacena. A to je velký pokrok. Tady můžeme změřit ten pokrok. Samozřejmě, že je také eh, jak si na místě být opatrní v tom optimismu, ale eh, Jde také o systémy, protože vždycky lépe pochopíme problémy a chyby, když víme, jaké jsou příčiny, když víme, proč existují ty problémy. A já myslím, že tady nejse, nesoustředíme více na systémy než dříve. Máme úplně stejné zaměření, stejnou intenzitu zaměření. Chci naprosto jasně říci, že dokud nebudeme vědět, proč ty problémy a nedostatky na úrovni komise i členských států vznikají, tak budeme nadále prostě ty chyby pozorovat. Taky k ním bude nadále docházet a to je naprosto jasné. A my tedy říkáme, že dokud ty problémy nevyřešíme, tak prostě nadále budou ty problémy. A to bohužel, to musím tady říct panu Filnerovi, že to není náhoda. Dokud prostě nevyřešíme ty základní problémy, tak pořád to bude kolísat. Proč tedy v oblasti politiky soudržnosti došlo k tomu výsledku, jaký ukazujeme letos? Když se podíváte na zhodnocení 16 operačních programů, tak vidíme, že u základních požadavků, pokud jde o řízení, řídící orgán a certifikační orgán a také auditní orgán, tak ta tabulka je téměř celá zelená. A to je velice relevantní velká změna oproti minulosti. To by se dalo vyložit jako známení toho, že nový systém pro období 2007 až 2013 funguje účinněji. Samozřejmě je tam ještě otazník. Nevíme, jestli je to nákladově efektivní, jestli dobře eh, využíváme ty fondy, ale musíme připomenout, že míra uplatňování, implementace v oblasti politiky soudržnosti je poměrně nízká. Když se podíváte na ta, na ty, eh, ta čísla eh, v kapitole, která se týkají politiky soudržnosti, tak vidíte, že celkově je to 23 miliard, že celkově je ta částka rovná 23 miliardů, miliardám eur. Takže když vidíte, že teď už máme vlastně zprávu za rok 2009, tak vidíte, že ta implementace probíhá poměrně pomalu, ale vysvětlení toho, proč to tak je, tak podle našeho názoru jsou tam tyto dvě složky, ale jak říkáme, Tak Samozřejmě eh, výdělky z minulosti nebo příjmy z minulosti samozřejmě se nerovnají budoucím příjmům. Takže tady je třeba určitá opatrnost. A naší prioritou je, aby ty systémy fungovaly dobře. A to je zodpovědnost vnitrostátního orgánu a také Evropské unie. A samozřejmě se pokoušíme ten systém zlepšovat ve velice obtížné situaci pro členské státy. Toho jsme si vědomi. Pokud jde o zemědělství, a tam se také vyjadřím k tomu, co zaznělo, tak proč tedy situace v oblasti zemědělství se liší od loňského roku, od situace loni? Přesně, je to právě proto, že ty problémy tam zůstaly, ty základní problémy se nezlepšily. Myslím, že už asi před pěti, šesti lety jsme zjistili, že ten systém pro řízení a vynakládání financ, finančních prostředků v oblasti zemědělství je integrovaný systém. A už téměř deset let vždycky dáme určité období, určitou lhůtu novým členským státům na to, aby se zavedli ten systém a potom tady hodnotíme, zda je to v pořádku, zda už se implementuje nebo ne. A máme, měli jsme problémy s implementací v, s, v Řecku a tak dále, ale teď už ty problémy jsou v 15 členských státech a celkově je těch členských států tedy 27, které mají aplikovat tento systém pro řízení a to díky přísnějším opatřením. Takže když to porovnáme a to porovnání je také v naší zprávě, tak uvidíte, že v oblasti zemědělství je ta tabulka téměř červená nebo mnohem červenější než v oblasti soudržnosti. Takže je jasné, že ty problémy tam jsou nadále a i když komise tedy ve výročním zprávě DG pro zemědělství e, zmínila dvě výhrady, tak vidíte, že komise na naše upozornění v této oblasti odpověděla, reagovala velice jasně. Takže je jasné, že máme v dnešní době mnohem větší problémy se správným řízením prostředků v oblasti zemědělství než před třemi lety třeba. A s tím se musíme nejdříve vyrovnat, s tím musíme něco udělat ještě předtím, než eh, se začneme ptát, proč nám to pořád tak kolísá ty údaje, protože prostě kolísat to bude vždycky, takový je život. Eh, je to stejné jako s člověkem, když je nemocný. Prostě záleží nám na tom, jakou chorobu zrovna máte, jestli se zhorší nebo zlepší, jestli je třeba si vzít paralen nebo antibiotika. A ještě tady k té záležitosti, ty chyby to nejsou podvody. Chyba je nesoulad s pravidly, nedodržení pravidla. Ale tady se snažíte definovat chybu jako záměnu odchylku od toho, co se očekává, ale to je něco jiného. To je podvod. Takže já chci říct, že my pozorujeme, že ve většině případů tyto chyby skutečně nejsou případy podvodů. Pokud máme podezření na skutečně záměrný podvod, tak jsou, tak náš dvůr skutečně podnikne potřebné kroky a případ jde do OLAFu. E, vidíme tam, že průměrně tam byly asi tři případy. A pokud v některých letech to jsou víc než tři případy, které potom postupujeme OLAFu, v některých méně, ale pokud během auditu zjistíme nějaký podezřelý případ, tak není to úkolem soudu a soud nemá pravomoc uh, Eh, tady náš účetní dvůr nemá pravomoc říci, že to je nebo není podvod. My prostě tady chceme říci, že to, čemu my říkáme chyba, tak není záměrná odchylka od pravidel. Jsou to prostě případy, kdy pravidla nebyla dodržena. Jsou to odchylky od požadavku. To, to myslíme, když říkáme chyba. Řada kolegů také hovořila o tom zjednodušení a finančním nařízení a o zaměření na nákladově efektivnější systémy a co proto můžeme udělat. A já bych k tomu řekl, že tady bych doporučil, abyste se podívali na stanovisko účetního dvora k novému přepracovanému znění nařízení. To jsme zaslali loni a myslím si, že je také k dispozici na našich webových stránkách a samozřejmě velice rádi, pokud byste to považovali za vhodné, pane předsedo, eh, vám tady udělat podrobnější prezentaci a lépe vyložit naše stanovisko, protože tam se právě zabýváme budoucími finančními a e, řídícími kontrolními systémy. Pan Šemeta už zmínil některé ty prvky, ty nové prvky. A teď je právě na čase si říci, že pokud chceme reformovat, pokud chceme tady skutečně eh, zlepšit tu situaci, musíme to udělat teď. A my už jsme tady vydali stanovisko k tomuto tématu. Musíme se podívat pod, pozorně na to, zda ten rámec, který se snažíme vytvořit, se skutečně zabývá těmi čtyřmi hlavními zásadními otázkami. A musíme také zajistit, aby se to týkalo i období po roce 2013. A také musíme zajistit, že sektorální právní předpisy, které definu, definují rozsah a působnost jednotlivých fondů, jsou nástrojem pro ten nový rámec. Protože, jak jsem řekl, skutečně velmi záleží na tom, co uděláme v oblasti těch jednotlivých sektorových právních předpisů. Paní jsem se ptala, zda existuje pozitivní trend v naší zprávě a já odpovídám ano. Je tam Eh, pozitivní trend. Přečtete si odstavec 1.26. Je tam skutečně identifikován pozitivní trend v tom smyslu, jak naše instituce si počínají. Nicméně ten trend se ještě nepotvrdil. A musíme skutečně ještě pilně pracovat na tom, abychom zjistili, že ta situace se v budoucnu ještě nezhorší. Samozřejmě, že není úkolem účetního dvora, aby vydával nějaké rozhodnutí o vytváření rozpočtu. To je záležitost rady a vaší instituce. My jenom provádíme audity eh, provádění rozpočtu. Pokud samozřejmě se smlouva nezmění, tak my nemůžeme předkládat žádné návrhy, které by se týkaly třeba nějakých stropů výdajů a tak dále. Nicméně ty finanční perspektivy mají, finanční výhledy mají eh, víceletý charakter a s tím je třeba počítat. Řada kolegů se zde také ptala na spolupráci s těmi vnitrostátními auditorskými eh, institucemi. Ty jsou nezávislé, pane předsedo, ale ty problémy, se kterými se setkáváme, to řekl třeba pan Ivan, který hovořil o těch zprávách, které dostává komise, tak tam si myslím, že máme skutečně dobrou spolupráci s těmi vnitrostátními auditními orgány a především bych chtěl upozornit na to, že v tuto chvíli probíhají dvě pilotní iniciativy proto, aby konkrétní auditorská práce přímo na místě probíhala s účastí v našeho dvora a dvěma vnitrostátními orgány. Především je to tady ten nizozemský orgán a potom také e, kontrolní úřad České republice. My se velice těšíme na výsledky těchto pilotních iniciativ a pokud budeme mít možnost použít výsledky této práce, tak příští rok vám ve naší zprávě zmíníme právě také, jak se to týká zemědělství, jaká je situace v zemědělství a zjistíme také, zda je možné tyto pilotní programy také rozšířit do jiných členských států. Samozřejmě je to všechno založené na smlouvě, na duchu důvěry a respektu nezávislosti jednotlivých institucí. Takže samozřejmě ta spolupráce bude vždycky dobrovolná a musím vám říci, že z naší strany my jsme velice otevření a jsme ochotní spolupracovat. Ale tam eh, jsou vždycky k té spolupráci potřeba dvě strany. My máme tady eh, zkušenost takovou, že vnitrostátní auditní orgány jsou nezávislé Loni jsme měli jednání s vedoucími, s řediteli 27 kontrolních úřadů a tam zazněly obavy z nezáv- o nezávislost takovýchto kontrolních úřadů. Nicméně já myslím, že problémy, eh, ke kterým dochází k některým státům, ne, teda členských, ne, ne tedy členských státech Evropské unie, ale v, v některé, některých regionálních organizacích, které združují kontrolní úřady, tak tam jsou skutečně takové problémy a my jsme této instituci zaslali dopis, kde jsme upozorňovali na ty kandidátské země především, které žádají o členství v EU, že tady zaručujeme, že vnitrostátní kontrolní orgány v těchto zemích jsou nezávislé. Další věc je nezávislost auditorských úřadů v státní správě, které mají za úkol vypracovávat zprávy o e, jednotlivých prvcích toho hodnocení. Já myslím, že vy, pan předsedo, už jste o tom také hovořil. A samozřejmě tady účetní dvůr samozřejmě nemůže hodnotit nezávislost takových institucí. Nicméně požadavky, které se na jejich eh, nezávislost, tedy na absenci konfliktu zájmů, jsou specifikovány v legislativě EU, v regulačním rámci a většinou jsou také podléhají nějakému certifikačnímu procesu, kde buď je to úkol komise, nebo vnitrostátní orgány, jako třeba je to v oblasti zemědělství. A to si myslím, že by skutečně měl být prvek, který zaručuje nezávislost. A my věříme, že právě posuzujeme nezávislost těchto uh, institucí, když provádíme systémové audity. A tyto zprávy těchto vnitrostátních orgánů vypracová, jsou potom k dispozici komisy. Takže když hodnotíme mm, účinnost vnitřních systémových auditů a systémů kontroly, tak se také zaměřujeme na činnost a práci těchto orgánů, těchto subjektů a na výsledky jejich činnosti. A samozřejmě vyhodnocujeme jejich práci v kontextu dozorčí povinnosti, která spočívá na Evropské komisi. Další otázka ze strany pana Gresslera se týkala eh, toho DAS pro jednotlivé členské státy. My už jsme měli možnost o tom hovořit bilaterálně před jednáním, ale za prvé tady smlouva to neumožňuje a za druhé, nebylo by to proveditelné pro účetní dvůr, protože my nemáme prostě na to zdroje, prostředky. My si myslíme, ale pan Kakis to také zmínil, že komise by měla poskytovat informace, na jejich základě můžete zhodnotit, jak si vede který členský stát. A my jako externí auditoři potom můžeme zhodnotit spolehlivost těchto informací poskytovaných ze strany Evropské komise. Protože pokud chceme vypracovat vnitřní systém kontroly, který funguje a staví eh, vždycky na té nižší úrovni, na práci, kterou koná nižší úroveň, tak, a to opět tady apeluji k tomu eh, té zprávě před 6 lety, tak potom, pokud to má fungovat takto kaskádově, tak vždycky se vracíme k tomu, že musí být spolehlivá ta informace ze strany Evropské komise a pokud Evropská komise skutečně monitoruje činnost členských států, eh, tak nám poskytuje tyto informace, pokud jde například o zpětné vymáhání. A my potom jsme schopni říci, zda jsou tyto informace spolehlivé nebo ne, zda jsou důvěryhodné nebo ne. Pokud jde o nevyřešené závazky, ještě nesplacené závazky, pokud jde o kohezní soudržnosti, politiku soudržnosti, tak účetní dvůr eh, ve zprávě uvádí informace ke každé kapitole, to tam najdete. Nicméně komise má k dispozici všechny výkazy, které se týkají těchto nesplacených ještě závazků v oblasti soudržnosti. Je to stránka 149 ale myslím, že že došlo k velkému zvýšení té částky ještě neuhrazených částek v oblasti politiky soudržnosti, politiky sociální a regionální politiky a to tvoří téměř polovinu celkové částky tě, toho zvýšení. Takže, pane předsedo, já to uzavřu tím, že řeknu, že tato instituce, která teď vlastně zahajuje ten proces udělení absolutoria, tak my s vámi budeme tady samozřejmě velice rádi spolupracovat během celého toho postupu. Všichni členové našeho účetního dvora jsou ochotni pomoci vám během toho postupu. Pokud máte nějaké ještě další otázky, které jsem nestihl zodpovědět během dnešního dopoledne, tak samozřejmě velice rádi zodpovíme písemně vzhledem k nedostatku času na dnešním jednání. A myslím si, že chvíle pro skutečně to, abychom se vážně zabývali možností reformy, tak teď máme jedinečnou příležitost. Myslím si, že je skutečně důležité, abychom tady, abychom měli třeba slyšení, eh, které by se zabývalo stanoviskem účetního dvora k tomu, té revizi finančního nařízení a to by byla dobrá příležitost k tomuto, k té, prodloužení této diskuse. Ještě vám děkuji jednou za vaši pozornost. Děkuji srdečně za všechny vaše odpovědi. Než se rozjedeme, rozejdeme, tak ještě pan Chazi Markakis požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo, já nepovedu žádné dlouhé řeči. Chtěl by, jsem velmi vděčný komisaři Šemetovi za otevřenost a také za přímý postup tím, že nám řekl, jaká opatření komise přijme. Myslím si, že je to dobrý základ pro konstruktivní výbornou spolupráci s komisí. Pokud se se týká čísel, která jsou tak schována mezi řádky v té zprávě. Trošku dá se říci, že zakryptována ta zpráva. Musíme se na to velmi podrobně podívat. Například ta 3% v oblasti eh, fondu soudržnosti, to je na straně 101 v poznámce pod čarou, ale právě bylo řečeno, že ta 3% by nebyla měla být proplacena. Já si myslím, že eh, účetní dvůr trošičku je někdy trošku tajemný, trošku ty informace nám tam zakryptoval a možná se to trošku špatně čte mnoho kolegů, kolega Sondergaard a další se ptali na přesnou definici té chybovosti, těch chyb, protože ve skutečnosti je to tak, že chyby vlastně eh, se mohou sice být omylem, anebo se systematicky mohou také dít úmyslně. Myslím si, že bychom skutečně všichni společně měli se zamyslet nad tím, jak toto správně rozlišit. Já si myslím, že u toho zjednodušení se tím musíme zabývat. Jsem vděčný komisaři Šemetovi, že chce ústředně, centrálně řešit toto. E, myslím si, že bychom skutečně ta zjednodušení měla, měli řídit na centrální úrovni. Jsem také velmi vděčný eh, předsedovi Caldeirovi za tuto zprávu. Pozitivní je, že teď po vstupu Lisabonské smlouvy v v platnost. Máme skutečně teď tu velmi přesnou důle, hrajeme velmi důležitou roli a jsem velmi rád, že jste tak otevřeně o tom hovořil a děkuji vám. Všechno vám přeji hodně úspěchu na tiskovou konferenci. Srdečně děkuji. Děkuji všem kolegům za otázky, za otevřenou diskusi. Děkuji panu předsedovi Kaldejrovi a panu komisaři Šemetovi.